Hlasování eh, se bude konat zítra v poledne. Příští zasedání bude zítra ve čtvrtek 23. června od 9.30. Zápis dnešního jednání naleznete na stránkách Evropského parlamenta a já vám s tím přeji dobrou noc.